Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kolegyně, kolegové. Navrhuji, abychom zahájili naše dnešní zasedání výboru Agri a rovnou se pustili do eh, naší práce. Takže nejdříve formality přijetí programu jednání. Pokud nemá nikdo námitky, považujeme toto, tento program za schválený. Bod číslo dvě, to jsou sdělení předsedy. Já vás nyní mohu informovat o tom, že dnešní eh, zasedání je vysíláno na internetu a že máme tlumočení z 20 do 20 z všech 24 úřadních jazyků Evropské unie. No a tím můžeme přejít k bodu číslo 3 a to je eh, přijetí protokolu z předchozích zasedání a to je 25. 26. září, dále 1. října, 7. 8. října a 8. října pokud není námitek, považujeme je za schválené. No a teď eh, se dostáváme k bodu číslo 4 a to je dohoda EU a Spojených států o alokaci části eh, celního kontingentu eh, a sice na dovozy kvalitního hovězího. Naším zpravodajem je pan Herbert Dorfman. Ptám se, eh, přeje si pan zpravodaj krátce eh, promluvit. Odpověď ne, nikoli můžeme okamžitě eh, hlasovat. Tak to znamená, že bez dalších diskusí můžeme přejít rovnou k hlasování. nemáme eh, žádné hlasování po jménech, ale máme tady jeden pozměňovací návrh. Takže prostě budeme hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu číslo jedna, kdo je pro, proti, zdrželi se, takže zamítnuto. A teď musíme tedy hlasovat ještě eh, o celém tomto dokumentu a to bude elektronicky. Máte, prosím, sebou všechny karty, všichni karty? Zdá se, že všichni mají, nehlásí se nikdo, že by neuměl, neměl, takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zpráva je přijata 33 hlasy proti 7. Blahopřeji. Přecházíme k bodu číslo 5. E, to je něco podobného, ale v tomto případě Eh, ve vztahu k Ukrajině. Spravodajem <clears throat> je pan kolega Kužmiuk. Přeje si pan kolega slovo? Ne. Ne, děkuji vám, pane předsedo. Takže můžeme rovnou přejít k hlasování. Tady máme dva pozměňovací návrhy. Pozměňovací návrh číslo 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Takže jasnou většinou odmítnout. A pozměňovací návrh číslo 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Eh, rovněž jasnou většinou eh, zamítnut, takže můžeme přejít k závěrečnému hlasování a to elektronicky. Zahajuji toto hlasování. Nyní končím hlasování. a opět 34 hlasy proti 9 jasně schváleno přijato. Blahopřeji. No a tím jsme se dostali ke konci hlasování a můžeme přejít k bodu číslo 6. A toto je představení činnosti Eh, úseku strukturální a kohezní politika komise. A já bych navrhl, abychom eh, spojili bod číslo 6 a 7, to znamená nejdříve eh, si vyslechli obě prezentace a poté přistoupili k otázkám kolegů. Má někdo něco proti? Ne. Takže v tom případě Vítám pana Vicmana a e, předávám mu slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám, dámy a pánové. Jsem velice rád, že mám příležitost stručně eh, vám eh, představit eh, roli naší, našeho oddělení. Já jsem jeho vedoucím a jsme na začátku nového mandátu. My jsme vznikli v roce 2004, abychom mohli podporovat práci výborů formou výzkumu a expertních názorů. Všechny výbory v parlamentu jsou Eh, naším a podobnými odděleními podporovány. My se zabýváme výborem TRAN, REGI, eh, rybolovným, eh, kulturním a zemědělským. A jak jsem řekl, provádíme výzkum a provádíme odborné informace orgánům parlamentu, nikoli jednotlivým poslancům. To je důležité si zapamatovat, poněvadž to je Eh, na rozdíl mezi námi a mezi eh, Research Service, tedy eh, výzkumnému, výzkumným službám parlamentu, které jsou k dispozici jednotlivým poslancům. Odborné poznatky, které poskytujeme, jsou dány akčním přístupem. My se snažíme Eh, fungovat eh, tak, abychom poskytovali informace, které jsou vám užitečné eh, v každodenní práci. Například vyjasňujeme ekonomické a taktické aspekty, pomáháme vám vysvětlování a implementaci evropského, evropské legislativy. My toto vykonáváme v souvislosti s vaším plánováním a v souvislosti s vašimi strategickými prioritami. Je to důležité, eh, aby to nebylo prostě takové cvičení pro eh, sebe sama. Mnoho otázek, kterými se zabýváme, jsou otázky politicky citlivé, takže Jde nám o přístup, který je transparentní, objektivní a nezávislý, a což to se snažíme eh, dosahovat eh, vypisováním zakázek. Máme velice přísné podmínky a také eh, vybíráme naše dodavatele jasným a transparentním přístupem, který řídí administrativa. Samozřejmě používáme další nástroje, včetně nástroje eh, peer review a nástrojů odhalování plagiátů. Eh, nabízíme různé typy eh, odborných dokumentů. Jsou to například krátké dokumenty, stránka nebo dvě, až po hloubkové analýzy, které mají 11 až 36 stránek nebo i více. Prakticky eh, veškeré naše studie jsou sepisovány a zveřejňovány pouze v angličtině. Toto je eh, takové omezení, eh, poněvadž naše překladatelské služby se zabývají hlavně dokumenty, které vyprodukuje parlament. My se nicméně snažíme rozšiřovat lingvistické služby a e, začneme, nebo brzy tedy e, bude k dispozici studie, která posoudí možnost e, překladu do šesti jazyků, s nimiž pracuje tento výbor. Také můžeme poskytovat ústní briefingy. Naše expertní dokumenty buď to produkujeme interně, anebo externě. Interně eh, tady máme eh, de facto pouze dva lidi, Alberta Masova a François Negre, eh, kteří pracují ve vaší oblasti, což znamená, že 99% našich studií jsou z externích zdrojů, kteří, kteří tedy se účastnili našich výběrových řízení. Pokud se týče těch toho těch veřejně zadávaných studií, tak tady je nevýhodou to, že to trvá strašně dlouho. Eh, jak vyplývá z tohoto slajdu, eh, de facto vše začíná rozhodnutím vašich koordinátorů eh, nechat si vypracovat konkrétní studii. Potom ta veřejná zakázka trvá 6 týdnů a 4 měsíce, než se zadá a e, e, vlastní e, práce potom trvá 2 až 6 měsíců a poté máme měsíc až dva na to, abychom prověřili výsledek a případně ho korigovali. Hmm, to znamená, že to trvá celkem 4,5 až 12 měsíců. To je třeba mít na paměti, když třeba chcete ke zprávě z vlastní iniciativy přidat studii. Samozřejmě všechny naše produkty jsou veřejné, eh, mohou k ním přistupovat eh, také občané na internetu. Jsme ovšem také na intranetu DGIPOL, eh, jsme na, přítomni na výboru na stránka vašeho výboru, máme Twitter, Policy Agri, a máme také fakt sheets. Také nás můžete kontaktovat a vyžádat si konkrétní dokument, my vám ho zašleme. Eh, nyní, eh, co jsme vlastně už vypracovali za minulého parlamentu a na čem pracujeme. Takže my jsme eh, vypracovali 39 externích studií a jak vidíte, je to široký záběr třeba rizika a příležitosti pro zemědělsko-potravinářský sektor v EU, srovnání příjmů farmářů, Eh, podpora pro produktivitu a udržitelnost a tak dále. Eh, také pořádáme workshopy, například strukturální eh, změny v evropském zemědělství, implikace Brexitu, případně komparativní studie budoucí reformované zemědělské politiky se současným stavem. Také eh, máme tady rozpracovanou studii o globálním přehledu a perspektivy. A dále jsou to otázky zaměstnanosti v zemědělství, eh, výzvy a budoucí vyhlídky. V těch příštích eh, měsících v roce 2020, na rok 2020 a podobně, tak to vyplyne s konzultací s vašimi eh, politickými lídry. Návrh bude potom eh, projednán a nakonec doufám schválen. A já bych eh, skutečně chtěl říci, že my se snažíme eh, inteligentním a účinným způsobem využívat rozpočet, který máme k dispozici, tak, aby to opravdu, opravdu bylo přínosem. A to znamená, že nám můžete pomoci tím, že nám budete poskytovat eh, zpětnou vazbu, abychom věděli, že to, co produkujeme, skutečně odpovídá vašim potřebám. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Děkuji vám za tuto prezentaci, pane generální řediteli. Myslím, že vaše práce byla velice užitečná v minulosti a předpokládáme, že také do budoucna tomu nebude jinak. A já se tedy těším na další spolupráci. A nyní bych navrhl, abychom eh, přešli hned tedy také k bodu číslo 7 a otázky potom, pokud budou, eh, tak eh, bychom eh, je vzali najednou. Máme tady další, tu studii, která už byla zmíněna, to jsou ty mega trendy zemědělsko-potravinářském sektoru, globální přehled a možné politické reakce z EU, z pohledu PU. E Eh, máme tady eh, paní Moniku Peske a pana Brauna, eh, paní Peske z VVA Brusel, pan Tran z Arkádie. A já bych tedy připomněl, že tuto studii si zadal právě náš výbor a myslím si, že je ten pravý čas na to, abychom si prohlédli studii, protože toto je téma, kterým se právě zabýváme a ta debata souvisí také s otázkou, jak do budoucna uživit více lidí na celém světě a zároveň to zasahuje do naší debaty o trvalé udržitelnosti, to znamená, jak je možno trvalé udržitelně Eh, tyto potraviny produkovat. A jaké jsou tady možné alternativní scénáře. Takže já bych navrhl, abychom se rovnou pustili eh, do prezentace a paní Peské máte slovo. Děkuji a přeji všem dobrý den. Já se pokusím shrnout tu 60-stránkovou studii ve 20 minutách. Doufám, že to bude všechno dost jasné, ale potom se samozřejmě ještě můžete ptát, takže pokud budete mít nějaké pochybnosti, můžete se dotazovat. Název jsou Megatrendy v zemědělsko-potravinářském odvětví, celkový přehled a možná politická reakce z pohledu EU. Jak vypadá ta prezentace? Pokusíme se projít celou studii, hlavní části studie. Počínaje samozřejmě úvodem, podíváme se, které megatrendy ovlivňují zemědělský sektor a potom, jaké globální síly mají dopad na budoucnost potravinového řetězce. Pak půjde o globální eh, výzvy pro zemědělsko-potravinářské odvětví, protože všechny tyto výzvy i síly vytvářejí příležitosti, ale představují také hrozby. A pak se podíváme na eh, možné scénáře vývoje a možnosti politických řešení a poté dospějeme k závěrům. Podle organizace FAO v současné situaci do roku 2020 bude muset zemědělsko-potravinářské odvětví vyrábět o 50 víc potravin a krmiv, aby naplnil rostoucí poptávku po potravinách. Je to opravdu náročný cíl, který bychom měli naplnit ode dneška do roku 2050. A vzhledem ke klimatickým změnám bude stoupat nejistota z hlediska dodávky potravin. Vyvolává to totiž extrémní události, které nemůžeme předvídat, od sucha až po záplavy, vlny horka, požáry lesů. Toho už jsme svědky každým dnem na, po celém světě a to velmi ovlivní výrobu. A bude to tedy další hrozba pro tento sektor. Pokud se nejprve podíváme na ty megatrendy, my jsme si stanovili takový soubor megatrendů. Já doufám, že to dokážete přečíst. Jinak snad máte tu studii před sebou. Demografický trend a trend z hlediska příjmu. Očekáváme, že bude mít 10 miliard lidí po celém světě do roku 2050. ale současně nám poroste příjem na hlavu a zlepší se organizace, urbanizace, naroste urbanizace, to pozorujeme už v posledních letech, obyvatelé se stěhují do měst. Pak máme eh, vzory z hlediska spotřeby a související trendy. Rostoucí příjmům na hlavu samozřejmě ovlivňuje to, co lidé jedí. Ale některé změny jsou také důsledkem urbanizace. Lidé se stěhují z míst kde se potraviny vyrábějí a pěstují. A to samozřejmě také znamená posun výroby a posun v tom, co se spotřebovává. A povede to také k vyšší spotřebě na hlavu, což je samozřejmě pozitivní, ale pojí eh, se to také se změnou typu potravin, které lidé spotřebovávají. A to se liší v závislosti na regionu. Takže když se podíváte na rozvojové země. Rostoucí příjmy samozřejmě povedou k rostoucí spotřebě například masa nebo zpracovaných potravin. Zatímco ve vysoce rozvinutých zemích s vysokými příjmy, jako je Evropa nebo USA, bude problém s obezitou na jedné straně, to znamená podvýživa související se spotřebou nezdravých potravin v některých oblastech, nebo u některých skupin populace a naprosto opačný trend směřující ke zdravějším potravinám bez lepku, bez laktózy, vegetarianismus, veganismus, flexitarianismus. To jsou všechno trendy, které ovlivňují spotřebu. Ani nemluvě o tom, co má také dopad na výroby v souvislosti s využitím potravin z důvodu, které nesouvisí s tím, že chceme nakrmit eh, člověka. Jde třeba o bioenergii. A pak máme technologické změny. Odhaduje se, že potenciálně technologické inovace mohou vést k 30% navýšení výnosů, mohou také posílit ekologickou činnost a vytvářet nové obchodní modely. Tyto trendy směrem k inovacím potenciálně napomáhají naplnění cíle nakrmit svět. Ale pak máme změnu klimatu. A jak už bylo řečeno, na jedné straně samotné zemědělství eh, má na svědomí docela velký podíl emisí skleníkových plynů. Na druhou stranu je tady také otázka změny klimatu, která potenciálně bude mít negativní dopad na výrobu, jak už jsme říkali, což by způsobilo velké problémy v určitých oblastech, kde potraviny nebudou, anebo bude velký tlak na ceny, protože bude malá nabídka. A pak je tady otázka plítvání potravinami. Podle současných odhadů ztráty potravin a plítvání představují 1,3 miliardy tun každý rok. Zhruba třetina toho, co se vyrobí, se ztratí nebo se s tím plítvá. A to může mít potenciálně obrovský dopad a mělo by se to řešit. A pak jde o soutěž nebo konkurenci eh, ve vztahu k přírodním zdrojům. Odhaduje se, že zemědělství potřebuje 70 vody. A to znamená, že by do roku 2050 mohly být zdroje vzácné. Může narůst konkurence, soutěž u zdrojů, které jsou nutné pro výrobu potravin, od zemědělství až pro po malou obchod. A samozřejmě k tomu všemu dochází uvnitř nějakého politického kontextu. A toho se právě dotýká studie, která byla zadána. Ten politický kontext představují mezinárodní smlouvy, dohody, politiky, které se spravují v ideálním případě na globální úrovni a často na bilaterální úrovni. V různých oblastech světa Máme také podporu pro zemědělskou politiku, třeba v Evropě. A pak máme politiky, které souvisí s ochranou životního prostředí a s udržitelností. Všechny tyto prvky mohou mít vliv na to, jak řešíme megatrendy, o kterých jsme si právě říkali. A když se pak podíváme na globální síly, které ovlivní budoucnost potravinového řetězce, zjistili jsme, že máme čtyři hlavní globální síly První z nich představuje dopad obchodních dohod a to, jak mohou tyto dohody tlačit toto odvětví určitým směrem. Pak máme ekonomiku hodnotového řetězce, dále inovace, to je samozřejmě na úrovni výroby potravin, ale dotýká se to eh, všeho v souvislosti s tím, jak funguje potravinový řetězec. A pak máme proměny trhu. A ty hodně ovlivňují technologie. Takže obchodní dohody podporují další integraci hodnotového řetězce po celém světě. To souvisí s tím, že ne každá země je autonomní, pokud jde o výrobu toho, co je potřeba, aby bylo možné řídit zemi a nakrmit celé obyvatelstvo. VTO je jakýmsi vlastníkem obchodu na globální úrovni. Většina diskuzí se odehrává na úrovni VTO, ale v poslední době jsme si také všimli, že narůstá počet bilaterálních dohod, které se alespoň snaží vylepšit ty trendy ve vztazích mezi regiony na celém světě. V posledních letech jsme jich viděli mnoho. Pokud je o ekonomiku hodnotového řetězce, pozorujeme vertikální integraci potravinového dodavatelského řetězce. To stále nabývá na významu. Se všemi klady i zápory, se kterými se ta integrace pojí. Největší riziko představuje narůstající úloha velkých nadnárodních společností. To by mohlo dál tlačit na malé a střední podniky které jsou hodně podstatné v evropském kontextu. Co se inovací týče, už teď vidíme dopad technologie a inovací z pohledu produktivity zemědělství na globální i evropské úrovni přes inteligentní zemědělství, zaměřené zemědělství. Ale vidíme také inovace, které nesouvisí konkrétně s technologiemi, ale spíš s obchodními modely. Jde třeba o sdílenou ekonomiku. V tomto případě je to tedy možnost, aby zemědělství sdílelo určité služby nebo nástroje, které jsou nutné a které podporují inovace a technologická vylepšení v malých a středních podnicích v Evropě. A pak se také samozřejmě zamýšlíme nad transformací eh, trhu. Jde o digitální platformy, které zajišťují zjednodušení a přístup k produktům, jak ve vztazích mezi podniky a mezi podniky a spotřebiteli a ve vztazích mezi nimi a životním prostředím. A to samozřejmě také představuje potenciální hrozbu pro toto odvětví z hlediska eh, klesajícího počtu pracovních míst, protože se zmenšuje počet aktérů v tomto řetězci. Takže jsou tady klady i zápory. A teď, když se podíváme na to, jak všechny tyto prvky vytváří globální výzvy pro budoucnost zemědělsko-potravinářského odvětví, Zmínili jsme tři pilíře, tři hlavní cíle, o které bychom měli usilovat, nebo svět by o ně měl usilovat. Na jedné straně jde o vylepšení produktivity zemědělství, na druhou stranu o zachování zdrojů a životního prostředí. A to je nutné, abychom neměli problém s výrobou a s produktivitou. A pak je to vylepšení výživy a veřejného zdraví. Tam jde o tu dichotomii mezi zdravějšími vzory spotřeby a obezitou a podvýživou, dokonce i v regionech s vysokými příjmy. Zemědělská produktivita samozřejmě vychází z určitých jevů, o kterých jsme už mluvili, nárůst populace, eh, rostoucí urbanizace, hospodářský růst, který zvýší spotřebu na hlavu. A to všechno znamená, že se zvyšuje poptávka po potravinách, ta poptávka bude narůstat exponenciálně a to má velký dopad na to, že potřebujeme lepší zemědělskou produktivitu. Pak samozřejmě, pokud potřebujeme vyšší spotřebu, potřebujeme také větší, eh, pů, větší plochu půdy a víc vody. Máme také problém s emisemi CO2, protože, jak už jsme říkali, toto odvětví rozhodně přispívá ke změně klimatu a k těmto emisím CO2. Další hrozbou je spotřeba hnojiv a také odlesňování a eroze. A když se podíváme na zdraví a výživu, jak už jsme říkali, na jedné straně máme hladomor, a také lidé v bohatších částech světa, chudší lidé mají problém nakrmit rodinu. Na druhou stranu to často souvisí s přístupem k potravinám, které jsou levné a e, které nemají velkou výživnou hodnotu a to vede k obezitě. Takže tato dichotomie začíná představovat velký problém i v bohatších regionech světa. A vede to potom k chronickým chorobám souvisejícím s e, životosprávou. Takže některé skupiny obyvatelstva mají přístup k lepším výživě, ale určité skupiny ne. a bude to stále větší problém. Všechny tyto prvky představují hrozby. Pokud jde o zabezpečení dodávek potravin, budeme schopni zaručit, že potraviny, které potřebujeme, budou k dispozici, budou přístupné v tom množství a v tom okamžiku a v těch regionech, kde je potřebujeme. Bezpečnost potravin a zdraví budeme schopni zaručit, že standardy a kvalita, o které usilujeme, budou zaručeny i do budoucna a budou k tomu mít přístup všichni. A dále jde o udržitelnost. Bude to udržitelné? Na jedné straně eh, z environmentálního hlediska, ale také na, pokud je o výrobu, protože, jak jsme říkali, změna klimatu má potenciálně také dopad na naši schopnost vyrábět to, co potřebujeme. A tomu dnes říkáme velká potravinová transformace. Jde tedy o změnu celého přístupu eh, k potravinářsko-zemědělskému odvětví. Takže Co jsme udělali v té studii? My jsme posoudili možný vývoj situace, abychom určili politické možnosti, které by nám mohly pomoct dosáhnout jedné z těchto možností. Studie těch scénářů vychází ze tří existujících studií, ty jsou zmíněny v, v odkazech v té studii. Zmíním pouze studii v Lancet nebo FAO na tato témata. Jsou to tedy velké studie, které už jsou zpracovány. Všechny jsme analyzovali a porovnali a zvolili jsme si čtyři scénáře, čtyři možnosti. Já bych řekla, že jsou rozporuplné. Samozřejmě těch situací může být víc, může jít o kombinaci těch čtyř, čtyř, ale aby to bylo jasné a aby bylo možné určit působivé, důrazné politické možnosti. My jsme se zabývali těmi extrémy, abychom měli jasnou představu o tom, jak může vypadat budoucnost, jak může vypadat rok 2050. Rychle si je projdeme. Definice jsou tyto. Malé kroky, ale žádný cíl. Z ekonomického hlediska je to jakési jakási výchozí možnost, neboli budeme pokračovat stejně jako dosud po malých krocích, ale nakonec nedosáhneme žádného cíle, protože se neubíráme žádným pořádným směrem. Druhá možnost je masová výroba za každou cenu, to znamená, přikloníme se k výrobě a produktivitě na úkor udržitelnosti. Máme za to, že důležitější bude nakrmit svět, než pracovat na tom, abychom omezili změnu klimatu. Dále kteří přežijí na místní úrovni. To souvisí s potenciálním vývojem světa, který směřuje spíš k regionalizaci než globalizaci. To znamená, že místo toho, abychom pracovali společně na globální úrovni, regiony se snaží přežít na základě svých vlastních cílů. A další možnost je udržitelnost pro všechny. To je extrémní ideální scénář neboli snažíme se naplnit všechny cíle současně. To znamená udržitelnost na jedné straně, řešení otázek změny klimatu a také produktivitu. Snažíme se nakrmit svět, neboli dosáhnout všech cílů. To je takový optimističnější scénář. Začínáme u toho scénáře číslo jedna. Některé věci jsou u všech stejné, to znamená, že se zaměřujeme hlavně na to, jak určité politické kroky mohou ovlivnit tu situaci, ten scénář a vést ke změně. Nezabýváme se různou mírou růstu populace nebo příjmů nebo jinými prvky ekonomice, které by to mohly ovlivnit. Z tohoto pohledu je to ve všech situacích stejné, jak to také ve studii vysvětlujeme. Takže, jak jsem říkala, první scénář, eh, tomu říkáme pokračovat stejně jako do posud omezené snahy eh, omezit ztráty a plývání potravinami. Systém produkce se nemění v porovnání se stávající situací. Dobře, je tam jistá inovace, ale není tam dostatečný tlak na technologickou inovaci, což by mohlo vést ke zvýšení produktivity. Spotřebitelé neprojevují zájem nebo ochotu zaplatit víc za potraviny, které jsou šetrné k životnímu prostředí anebo které jsou zdravější. Investice do výzkumu a vývoje neboli podpora výzkumu a vývoje není dostatečná a politiky ne, neřeší otázky zabezpečení dodávky potravin. Prostě všechno zůstane tak, jak je. Když se podíváme na politické možnosti, co by se mělo udělat, pokud bychom měli postupovat takto, pokud je o zabezpečení dodávek potravin, musíme vylepšit potenciál produkce eh, s využitím stávajících nástrojů společné zemědělské politiky a musíme také zajistit dobře fungující potravinový řetězec, aniž bychom prováděli nějaké změny nebo zkoumali něco inovativního nebo nového v porovnání s tím, co máme dnes. Změna klimatu, navýšení pobídek podle společné zemědělské politiky, pro technologie, které jsou účinné z hlediska využití zdrojů a také šetrné k životnímu prostředí. Ale to jsou omezené snahy. Opět pokračujeme tak jako doposud a také pokračujeme dál v podpoře globálních iniciativ. To děláme i teď. Takže všechno je jako doposud. U zemědělců tam by mělo jít o spravedlivé příjmy pro zemědělce přes systém přímé pomoci společné zemědělské politiky, oddělené i zůstávající neoddělené. A Měli bychom za, zařadit priority z hlediska inovace a technologií do investiční podpory pro rozvoj venkova. Měli bychom podpořit zemědělce přes infrastrukturu. Tady nás napadá třeba digitalizace, přes úvěry a odbornou průpravu mladých zemědělců, abychom vyřešili tu otázku stárnoucí populace v zemědělství. Z hlediska zabezpečení dodávek nebo bezpečnosti potravin. Tady bychom měli spíš sledovat to, co se, jestli se všechno dělá tak, jak má, to znamená, aby se uplatňovaly normy, které už platí. A pokud je o spotřebitele, vyžaduje to určité investice do osvěty, pokud je o obezitu a podvýživu, abychom podpořili zdravější životní styl. A je také třeba zpracovat evropskou politiku pro výživu. To už teď máme, ale musíme na tom dál pracovat. Pokud si zvolíme tyto možnosti, stávající situace přetrvá, ale budeme muset řešit situaci, kdy nám počet obyvatel naroste na 10 miliard a také změnu klimatu. Ta nás přinutí čelit neočekávaným extrémním událostem, které ohrozí dostupnost potravin. Takže ta představa, že budeme pokračovat jako doposud, nám neumožní vyřešit situaci, která nastane v roce 2050. Nedokážeme nakrmit svět. Zřejmě bude obtížnější nakrmit dokonce stávající obyvatelstvo v důsledku dopadu změny klimatu. A protože situace se vyvíjí a ty politické možnosti se vyvíjet nebudou, situace se zhorší. Když se podíváme na druhý scénář, což je masová výroba za každou cenu, u této možnosti se řídí poptávka po potravinách. Cílem je produkovat co nejvíc, neboli nakrmit co nejvíc lidí, abychom dokázali vyrábět stále víc a naplnili eh, potřeby 10 miliard obyvatel – Zaplatí za to hlavně životní prostředí. Budeme potřebovat víc vody, víc půdy, víc pesticidů, nebo prostě toho, co bude potřeba, abychom dokázali vyrobit tolik, aby se nakrmilo 10 miliard lidí. Takže zemědělsko-potravinářské odvětví se zaměří na rozšíření zemědělské výroby. Na politické úrovni se vůbec nebo ne, ne na úrovni podniků, zaměříme se na produktivitu, zvýšení produktivity, neprojeví se inovace, investice do životního prostředí a spotřebitelé se také zaměří jenom na to, aby získali dost potravin a nebude jim záležet na životním prostředí. Cílem je prostě nakrmit svět. Pokud je o politické možnosti, Samozřejmě z hlediska zabezpečení dodávek potravin politika by se zaměla, měla zaměřit na eh, řízení krizí, jak už bylo řečeno. Zvýšená produkce ve zemědělství má dopad na změnu klimatu. Klima je extrémnější. To má dopad na výrobu potravin. Tyto extrémní události povedou ke krizím k suchu, k záplavám. Bude to led, sníh, požáry. Všechno bude mít dopad na nabídku a výrobu v jednotlivých regionech světa. A abychom zajistili dodávky potravin, aby potraviny byly k dispozici, když je budeme potřebovat a všude, kde je budeme potřebovat, v té kvalitě, kterou potřebujeme, musíme se zaměřit na zvládání krizí, musíme být připravení čelit jim a řešit je. Změna klimatu. Tady se nabízí možnost eh, zrušit priority. To znamená, že to nebude ani tak, jako obvykle všechny iniciativy, které máme teď, bychom měli opustit, protože prioritou je zvýšení produktivity. U zemědělců samozřejmě musíme eh, podpořit příjmy v rámci společné zemědělské politiky, protože cílem je zatlačit na produkci, podpořit produkci bez ohledu na všechno ostatní, takže SZP by se měla přizpůsobit. A mohlo by dostat k odklonu od uh, oddělené pomoci ve prospěch eh, neoddělené, tak jsme to měli v minulosti a to by se také samozřejmě mělo napojit na cíle zabezpečení dodávek. Pak bychom měli mít určitý mechanismus pro prioritní uh, povinné investice do technologií, protože hlavním cílem je produktivita a členské státy, stejně jako EU, by měly prosazovat inovace a technologie a investice by se měly zaměřit především na technologie a inovace. Pokud je o bezpečnost potravin, dál bychom měli také sledovat a zajistit, že evropské normy pro potraviny a také kvalita jsou zachovány. Z hlediska spotřebitelů Měli by se zaměřit především, měli bychom se zaměřit na obezitu a podvýživu spíš než environmentální osvětu. Takže potřebitelům bychom neměli říkat, jak by se mohli stravovat jinak, nebo měli by se spíš zaměřit na to, jak eh, zajistit dostatečnou výživu a nestarat se o životní prostředí. Když se tady podíváme na tu druhou možnost, největším rizikem je to, že když budeme ignorovat a nebo když rušíme nebo nebudeme mít mezi prioritami environmentální otázky, veškeré snahy zaměřené na zvýšení produktivity budou mít obrovský dopad na životní prostředí. Budou ty extrémní události, takže se budeme snažit, velice se budeme snažit zlepšit produktivitu, ale vzhledem k extrémním událostem to v některých případech nebude úspěšné. Takže se potenciálně vrátíme k scénáři číslo jedna. Třetí scénář. Mluvili jsme o tom, že půjde o ty, kteří přežijí na místní úrovni, takže ten, tady ten produkční systém vychází především z místních producentů. A když říkáme místní producenti, myslíme regiony, Není to jednotlivá země, ale třeba Evropa je potenciálním regionem nebo určité části Evropy, nebo samotné Spojené státy, nebo jiné regiony světa. Pokud samozřejmě nezajdeme do extrému a nebudeme prosazovat národní zájmy, eh, na rozdíl od regionálních zájmů. Budou se podnikat omezené kroky zaměřené na snížení emisí skleníkových plynů, to je, jsou globální snahy, takže regionální snahy budou zbytečné, protože pokud se budete snažit vy, ale nikdo jiný ne, tak stejně ničeho nedosáhnete. To znamená, že se dále omezí zaměření na environmentální otázky. Musí se zvýšit plocha půdy, protože pokud budete mít regionální strategii, budete potřebovat regionální autonomii, pokud je o výrobu. Musíme být nezávislí, protože obchodní dohody budou obtížnější a budou méně důležité. Takže plocha půdy, kterou budeme využívat pro zemědělství, musí narůstat, aby regiony dokázaly vyrobit dost potravin a nakrmily své obyvatelstvo. A pak samozřejmě tady se můžete zaměřit na inovaci, na urbanizaci a tak dále, ale všechny tyto věci musí být efektivní z hlediska podpory a může to potřeba, vyžadovat určitý čas. Volby spotřebitelů se budou řídit eh, otázkami zdraví, místní produkce a ochranou, ochrany životního prostředí. Půjde spíš na, o tu místní produkci, to budeme považovat za lepší a zdravější. A obchodní politika a dohody, jak už jsme říkali, zůstanou stranou. Takže pokud jde o zabezpečení potravin, když se podívám na ty politické otázky, to se bohužel nebude řešit homogenně. Bude to priorita pro region se všemi důsledky, ale ne globální priorita. A mohlo by to vést k obtížným situacím, pokud nastane krize na regionální úrovni. Regiony zřejmě nebudou ochotné, ostatní regiony zřejmě nebudou ochotné ten příslušný region podpořit a to bude mít své důsledky. Pokud je o podporu produktivity v této situaci, rozhodně půjde o technologii a inovace. Investovat by se tedy mělo do vylepšení technologií, které by to podpořily, tuhle autonomii. Změna klimatu, jak už jsme říkali, už nebudou mezinárodní fóra pro změnu klimatu, to se nakonec bude řešit na regionální úrovni ale to, jak budeme řešit změnu klimatu, bude pouze v zájmu zaručení místní produkce. Aby to neovlivnily extrémní události. Všechno se zaměří na zaručení místní produkce a toho, že dokážeme náš region nakrmit. Když se podíváme na zemědělce, samozřejmě situace zůstane taková, jaká je. Budeme mít SZP, e budeme podporovat příjmy zemědělců přes aktuální opatření, bezpečnost potravin stejně jako v minulosti, budeme to dál sledovat, aby se uplatňovaly normy a spotřebitelé budeme uplatňovat ochranářské politiky. Musíme ochránit místní produkci, musíme eh, pobízet spotřebitele, aby kupovali to, co se vyrábí přímo na místě. To znamená, že všechno se zaměří na to, abychom spotřebitele vyzývali k tomu, aby využívali místní produkci. Takže bezpečnost nebo zabezpečení dodávek a klimatické změny jsou globální otázky, které vyžadují globální diskuzi. Nemá to žádné zeměvisné hranice. Změnu klimatu nemůžeme řešit na regionální úrovni. Takže Třetí scénář zřejmě opravdu nebude účinný na obou úrovních, nebudeme řešit eh, globální změnu klimatu, ale nevyřeší to ani potřebu potravin, protože změna klimatu bude mít také určitý dopad a nastanou změny. Takže poslední možnost, čtvrtá možnost. Veškeré kroky se zaměří na produkční systémy, které budou na jedné straně inteligentní a zvýší produktivitu, ale na druhé straně také zaměřené na ekologii. Cílem bude proměnit systémy tak, aby se omezila spotřeba zdrojů a také dopad na životní prostředí a zvýšila se produktivita. A to je velká výzva. To znamená také vylepšení produkčních postupů, to, že spotřebitelé by si měli volit zdravější eh, životosprávu a politika by se na tohle také měla zaměřit. Jde tedy o výživu a také zdravější potraviny. A investice do výzkumu a vývoje také budeme potřebovat, protože musíme podpořit změnu klimatu a musíme se vypořádat se změnou klimatu a musíme podpořit produktivitu. A potřebujeme politiky, které tomu napomohou. Takže u zabezpečení dodávek bychom měli předpokládat pobídky na základě návrhu EZP, které by navýšily a maximalizovaly zemědělskou výrobu v EU. Musíme také prosazovat využívání technologií a digitalizace a sdílení poznatků. To musí být jakýmsi motorem eh, ve zemědělské výrobce i z hlediska produktivity. Pokud je o změnu klimatu, musíme dál podporovat opatření na globální úrovni, ale také naplnit své závazky, pokud je o omezení skleníkových plynů, a to i v zemědělské produkci, což má potenciálně také dopad. Co se zemědělců týče, musíme vylepšit a navýšit výdaje v SZP na podporu zemědělců přes eh, obojí systém pro konkrétní eh, produkty s cílem zabezpečení dodávek potravin. Musíme požadovat, aby členské státy měly minimální Prahy pro investice do technologií? To je sporná otázka, ale pokud se chceme zaměřit na produktivitu, znamená to také inovativnější eh, techniky pro pěstování potravin a chov dobytka. Bezpečnost potravin musíme vylepšit, kvalitativní standardy a prosazovat je a z hlediska spotřebitelů musíme podpořit osvětu, aby se vylepšila výživa. Toto je tedy jediný scénář, který by nám potenciálně mohl pomoct řešit jak změnu klimatu, tak eh, potřebu potravin. Abyste si udělali trošičku představu, větší další podrobnosti najdete ve studii o kolik víc bychom měli vyrábět, abychom nakamili udržitelným způsobem svět. My jsme to vyčíslili, máme tady určité údaje, pokud je třeba o obiloviny a dobytek, takže produkce obilovin by se měla vylepšit o 39 do roku 2050. U eh, dobytka nebo skotu by to mělo, nebo živočichů by to mělo být 30 a u drůbeže by to mělo být vyšší než u jiných druhů masa. Jaké byly tedy závěry? Viděli jsme, že, je tady, že jsou tady určité trendy a výzvy, které souvisí s lidmi, s technologiemi a s přírodou. Máme také globální síly, které jsou motorem budoucího vývoje potravinového řetězce a také eh, máme výzvy, které mají vliv na naši schopnost dosáhnout našich cílů. Máme tedy síly, které nám pomáhají a síly, které nás strážejí dolů. A jak už bylo řečeno, nejlepším řešením by zřejmě byl ten scénář udržitelnost pro všechny, což by znamenalo také výrazné kroky na ochranu životního prostředí, velké vylepšení produkce potravin, postupů přes technologie a také eh, zdravější životospráva. Pokud k tomu dojde, jak jsme říkali na začátku, musíme nakrmit svět a proto potřebuje navýšit produkci o 50 na základě tohoto scénáře by zřejmě nebylo nutné navýšit produkci o 50 asi by to bylo nižší, to by stačilo. Děkuji vám. Omlouvám se. Omlouvám se, že jsem překročila vymezený čas. A možná jsem ve vás vyvolala také velké pochybnosti. Já jsem připravená na otázky. Nevím, jestli můj kolega Daniel přijde za mnou sem dopředu. Yeah. Yeah. Yeah, vielen Herzlichen Dank für die Děkuji za eh, představení této studie. Určitě tady vystávají otázky. Možná eh, nás tam objevily také určité, řekněme, provokace, eh, vzhledem k tomu, jak jsme dosud tu zemědělskou politiku provozovali. Otázek je mnoho a já bych prosil, abyste se s těmi otázkami omezili vždy na jednu minutu. A jako první eh, paní kolegyně McGuinness. Thank you, chair. Thank you. Děkuji, pane předsedo, děkuji za prezentaci. Já jsem si přečetla tu zprávu, sedím tady v přední řadě. Uh, Jedna, eh, byl tam jeden obrázek týkající se snížení spotřebitelských cen, ale já myslím, že na podporu výroby bychom potřebovali vyšší spotřebitelské ceny, takže možná, kdyby se to mohla trochu vysvětlit. A potom jste také v rámci jednoho scénáře hovořila o navýšení výdajů na společnou zemědělskou politiku. Můžete i toto trochu konkretizovat? Z hlediska technologií a inovací jsou různé názory na eh, technologii například eh, používání eh, geneticky modifikovaných organismů. I zde bych měla zájem o více podrobností. A poslední věc, pokud jde o zemědělskou produktivitu, zdůraznila jste to jako důležitý aspekt Eh, při slyšení místo předsedy eh, Timmermanse, tak tam se hovořilo o rozvoji lesnictví a extenzivnějším zemědělství. A já jsem teď z toho trochu zmatená, protože dostáváme od těch, co při vytvářejí politiky, různé kontradiktorní signály. Děkuji. Eh, děkuji za toto vysvětlení. Nevím, jestli to dokážu říct za jednu minutu. U těch studií je to vždycky obtížné. Vycházíte ze standardního postupu a pak řeknete, eh, životní prostředí je totež jako eh, ochrana životního prostředí a všechno ostatní, ztráta diverzity, plodnost půdy, sociálně ekonomické standardy zemědělců a tak dále a tak podobně sem nepatří. Ale to všechno jsou důležité faktory pro budoucnost zemědělství. Eh, největší riziko není v tom, že třeba mm, někde budou ztráty, nebo že tady máme nejasný eh, technický vývoj, Jednoduše a prostě, pokud nebudeme hospodařit udržitelným způsobem, tak nebudeme vůbec. To znamená, že všechny tyto standardy pro trvalou udržitelnost v podstatě nejsou řešení. Já myslím, že my chceme udělat něco pro společnost, pro lidi. Irituje mě například to, že u regionálních pěstitelů prý potřebujeme eh, větší plochy a e, vůbec nic se tady nehovoří o ekointenzivních e, svých, jak agroforest e, a tak dále Prostě eh, to jsou takové ty, ta, ta řešení pro malé zemědělství a nic tady nehovoří o tom, jak to může být udržitelné nebo ekosociální. Eh, tyto body by tam skutečně měly být. A zajímalo by mě, jestli se tím budete zabývat, eh, nebo jestli to bude přematem jiné diskuse, nebo protože my opravdu potřebujeme hovořit o udržitelném zemědělství, na rozdíl tedy napříč frakcemi. Děkuji, pan kolega Fle. Beniger. Eh, thank you very much. <coughs> Děkuji mnohokrát. Ve své prezentaci druhého scénáře Masová výroba za každou cenu správně zdůrazňujete, že když bychom se vydali touto cestou, tak vyvoláme eh, krizi, takže to nakonec nebude masová výroba, ale zároveň to trochu spochybňujete, eh, říkáte, že by to mohlo vést k extrémním událostem. Já si myslím, že je třeba toto neustále zdůrazňovat, protože to není, tam není podmiňovací způsob, to by skutečně vedlo k extrémním událostem, protože tím možná se, tím, že tam je použit ten podmiňovací způsob, tak se to trochu spochybně, ale ono by se to skutečně eh, stalo. Pokud je u toho scénáře 3, to je ten, ten regionální a místní přístup, tak říkáte, že tady je omezená možnost činnosti pro snižování skleníkových plynů. Asi by to nebyl dokonalý eh, systém, ale určitě by to ten regionální přístup měl svůj přínos ve srovnání s přístupem, kdy 100 eh, tisíce tun eh, hovězího Eh, prostě přemysťujeme sem a tam do Evropy nebo z Evropy do Číny nebo do USA. Eh, dostaneme něco ze Španělska, posleme je do Ameriky, do Kalifornie nebo naopak z Ameriky do Evropy. Eh, myslím, že když se tady říká, že tady jsou omezené eh, možnosti snižování skleníkových plynů, tak já bych řekl, že ten regionální přístup je naopak eh, takovým eh, s novým scénářem, protože pořád bychom mohli mít své brambory, své, své banány prostě pěstovat v rámci tohoto regionálního přístupu. A ta myšlenka, že by to tady nevedlo k snižování skleníkových plynů, můžete to vysvětlit. A poslední věc, výnosy z půdy. Pokud chceme hovořit o Evropské unii jako o regionu, tak tady myslím, že ten výnos už je. A pokud bychom přešli na ten regionální eh, přístup, tak možná by to právě mohlo znamenat, že nebudeme potřebovat tolik půdy a to by bylo určitě prospěšnější pro planetu než prodej zbraní a přemysťování potravin sem tam po světě. Pan Chlabito. Eh, d'abord merci. Děkuji, pane předsedo, děkuji za tuto studii. Nemůžeme samozřejmě eh, rozebrat všechno, Sara Wiener už mi vzala mnohé z úst, ale já bych se chtěla vrátit ke dvěma zásadním bodům. Eh, ta logika, která nadále staví eh, proti sobě ochranu biodiverzity klimatu. Zdá se, že nemáme tlumočení do Němčiny. Yeah. Yeah. Okay, ah, you can go on. Go tak ještě jednou. Eh, navážu, kde jsem skončil. Takže ta logika, kdy se proti, sobě, proti sobě staví možnost eh, výroby ve velkém a proti tomu stojí ten přístup, že když budeme produkovat ve velkém, dojde k významným klimatickým změnám. Ale je tady ještě i třetí cesta vhodných agronomických postupů, které umožňují chránit klima a vlastně opustíme určitou eh, pasivitu, kdy vy jste hovořila jenom o omezování skleníkových plynů zemědělská plocha zabírá 60 plochy kolem nás a mohla by být tedy důležitým eh, aktérem, protože může pohltit mnoho skleníkových plynů, aniž by to mělo nutně negativní vliv na produktivitu. A to je podle mého cesta, která možná v tom vašem přístupu je jenom málo zohledněna, eh, kdy jsou tady ta řešení, o kterých hovořila Sara. A druhá věc, Myslím, že eh, můžeme najít i jiné modely. Já, mě zaujal ten čtvrtý scénář. Vy eh, vlastně hovoříte pouze o možnostech eh, společné zemědělské politiky, ale jsou tady i evropské a národní prostředky určené na odstranění škod způsobených eh, eh, tím produktivistickým zemědělstvím na eh, biodiverzitě, na klimatických změnách. Já už končím, ale myslím, že tyto prostředky by se právě mohly využít proto, abychom pomohli zemědělství a zemědělcům a abychom se neomezovali jenom na společnou zemědělskou politiku. Vielen Dank. Ich bitte Sie. Děkuji. Prosil bych, abyste se drželi časového limitu, abychom to do 11 hodin stáhli. Eh, kolegyně Šajpírik. Voorzitter, ik zal het proberen. Ik woon in Nederland en in Nederland mag helemaal niet. Děkuji, pane předsedo. Já žiju v Nizozemsku a v Nizozemsku nesmíte dělat skoro nic. My jsme uh, uh, přebrali směrnici týkající se pěstování a e, je třeba vlastně sledovat e, produkci CO2. A dnes tedy nemůžeme e, podle těchto textů dělat téměř nic. Co tedy legislativa? Neměla by se změnit legislativa, ta evropská legislativa, Eh, její transpozice do legislativy článských států. Pokud se zavede ten, eh, ta kategorie 4, tak eh, prostě tady bude problém, že nebude možné to zavést do praxe, kdy podniky jsou zavírány, protože už nesmí dělat téměř nic. V Nizozemsku přitom jsme země velice inovativní. Děkuji, paní Sander. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za všechny tyto informace, které nám ukazují, jak moc je zapotřebí dospět k rovnováze mezi potravinovou bezpečností, potravinovými potřebami, které stále rostou, a nutností eh, chránit zdroje eh, v přírodě. Já nemám ani tolik otázku, spíše komentář. U toho čtvrtého scénáře, který jste nám představila, vidíme, že se dosti blíží tomu, co tento parlament už schválil v předchozím volebním období. A navzdory všem kritikám, myslím, že tedy jdeme správným směrem. Ať už se jedná o zachování společné zemědělské politiky na evropské úrovni, ať už se jedná o různé pobídky, k lepším environmentálním postupům, které také zdůrazňujete a které my jsme schválili. A je to, měla by to být i priorita v investicích. Věnujeme tomu 30 druhého pilíře. A potom všechna další opatření, především je tady ta nutnost zajistit, aby výrobky, které se dostávají do Evropské unie, byly v souladu s našimi normami. A já bych tedy se spíše chtěla obrátit na své kolegy a říci jim, že jdeme správným směrem a doufám, že díky naší práci eh, bude tato ambice pokračovat. Vielen Dank, Kollegin Katain. Děkuji, paní kolegyně Katainen. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia tästä mielenkiintoisesta esityksestä. Děkuji za eh, tuto zajímavou studii. Samozřejmě musí být naším cílem to, abychom produkovali kvalitní, dobré potraviny eh, v přiměřeném množství. A proto tedy to, ten scénář číslo 4 je nejlepší alternativou. Ale eh, chtěla bych se trošku zastavit více u toho, jak se chovají, jak se k tomu staví spotřebitelé jak vlastně můžeme usměrňovat chování spotřebitelů, aby se eh, chovali v úvozovkách dobře, správně. Eh, jak můžeme eh, jít do lokálních médií a šířit tam to, co je dobré při výživě a stravování. My musíme dosáhnout určité vyrovnané situace. Dneska v Evropě Máme také eh, výzkum potravin a eh, zde se tedy financuje hodně, zdvojnásobili jsme financování, eh, snažíme se objevovat i nové druhy rostlin pro výživu a my vlastně musíme teď zajistit to, aby ty novinky byly také produktivní, protože samozřejmě záleží zejména na tom příjmu. Producenti Eh, se eh, nebudou ohlížet na životní prostředí, pokud nebudou mít dostatečný eh, zisk. Paní kolegyně Aguilar. Um, me alegra que este estudio... Já jsem ráda, že tato Studie si všímá nutnosti uživit stále rostoucí počet obyvatel. Potřebujeme zajistit ekonomickou udržitelnost, sociální i ekologickou udržitelnost. Je tedy možné v Evropské unii Eh, mít různé modely zemědělství. Myslíme si, že je chybou mít jenom ekologický model, protože jsou i další udržitelné modely. A já doufám, že tyto typy studií poslouží tomu, aby se ukázalo, že EU musí omezit byrokracii, musí jednoznačně podporovat eh, biotechnologie a další inovativní technologie a neměla by omezovat nástroje pro zemědělce, které jim umožňují zajišťovat zdravou produkci. A teď má otázka. Mě by zajímalo, zda autoři této zprávy zjistili, že v oblasti zemědělské inovace EU jde právě opačným směrem než zbylé rozvinuté země a zda to vnímají jako handicap při řešení současných výzev. Děkuji. Dank, Ja. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, vielen Dank. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji za tu studii. Eh, já jsem si tady eh, zapsal tedy tu čtvrtou variantu, to znamená udržitelnost pro všechny, to zní jako rajská hudba, ale měli bychom o to usilovat. Eh, otázka je, jak jsme na tom vlastně v současné době s tou evropskou zemědělskou politikou. Já myslím, že my jsme někde kolem varianty 3, a tam jsou samozřejmě různé nevýhody, které jsou tady taky popsány. Souhlasíte se mnou? Další otázka. Vaše studie mě vede k otázce, zda by Evropská unie měla pokračovat v exportu zemědělských produktů nebo raději ne. Další otázka, inovace to sní taky dobře. Jak řekla paní kolegyně McGuinness, eh, my eh, v Evropské unii, ano, inovativně potmě dneska, ano, eh, to je dobře, že máme fotovoltaické panely. Eh, takže eh, jsme v Evropské unii skutečně nastaveni příznivě vůči inovacím. A další věc, poslední otázka vlastně, 30% zemědělské produkce se vyhazuje. Nemůže za to například náš zákon, že tolik primárních produktů de facto se nedostane ke spotřebiteli. Ano, vidíte, tak to bude vypadat scéna číslo čtyři. Nacvičujeme si ho, nyní pan kolega Rubě. E, ačiū, gerbiamas pirmininkė. Iš tikrųjų, įdomu paklausyti jūsų pasiūlymus. Děkuji, pane předsedo. Prezentace této studie byla velice zajímavá, zazněly tam různé myšlenky o tom, jak to bude vypadat za 30 let. No, život bude pokračovat a je dobré, že se díváme takto dopředu. Myslím, že zemědělství v Evropě dnes je dobře známé a víme, jaké problémy v něm existují. Otázkou je, jak tedy bude v budoucnu vypadat evropské zemědělství a všechny ty myšlenky, které jste tady přenesla, byly opravdu velice zajímavé a budou inspirací. Hovořila jste o podpoře zemědělství, o tom, že bychom možná měli eh, přejít k té ehm, podpoře eh, vázané na plochu a můžete se tedy eh, můžete toto rozvést? Měla jste na mysli všechna odvětví anebo jenom ta odvětví, kde zaznamenáváme nedostatek produkce. Protože podpora klesá v každém finančním období a chceme-li navýšit produktivitu o 50 eh, mohlo by se stát, že pak už žádná podpora eh, nezbyde. Jaký tedy máte scénář z hlediska těch podpor? Dank, Frau Kollegin Kavaješ. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhora Monika Peš trouxe... Děkuji. Děkuji vám eh, za velice zajímavou studii. Eh, já pociťuji eh, znepokojení z různých důvodů, ale zmíním jenom dva. Hovoříte o navýšení produktivity Eh, a že by měly se tedy podporovat inovace technologie. Zároveň říkáte, že je třeba eh, zlepšit eh, různorodost plodin a že je třeba přejít k ekozemědělství. Neříkám, že by to nebylo nesměřitelné tyto dva přístupy, ale chtěla bych lépe pochopit, jak bychom mohli tuto rovnici vyřešit. Na jedné straně zemědělství, které se opírá o rozmanitost, jako je tomu třeba eh, v tom ekozemědělství. A na druhé straně je takové přesné zemědělství opírající se o technologie a které má spíše homogenní náturu. Neříkám tedy, že to je nesměřitelné, ale jak by se v praxi mohly oba tyto přístupy skombinovat. Eh, Děkuji. Dank. A kolegy Amaro. Děkuji, kolega Amaro. Dobrý den. Děkuji. Dovolte jednu poznámku. Ne, chtěla bych se soustředit jenom na scénář 4. Eh, řekl bych, že tady jsou určité problémy, na které tato studie poukazala a je dobré, že o tom můžeme diskutovat, protože tak lépe se můžeme připravit na budoucnost. Nicméně jsou eh, možnost ti dvojí. Buď se budeme soustředit na evropské zemědělství tak, abychom navýšili eh, produkci se zachováním kvality, se zvyšováním eh, konkurenceschopnosti, protože nakonec vlastně rozhodne trh a naším trhem je trh evropský, ale zároveň také trh celosvětový. Pokud se budeme soustředit výhradně na trh, pak hrozí, že část eh, území, eh, kde ještě se rozvíjí zemědělství, odsouzíme, odsoudíme k zániku. A konečně, pokud se Evropa rozhodne pro konkurenceschopnější a inovativnější zemědělství, a měla by tak učinit, pak by ale zároveň neměla zapomínat na další zemědělská území, která nejsou tak konkurenceschopná, ale kde je důležité zachovat život na venkově v různých evropských zemích. Vielen Dank. Ähm, ich darf Sie Děkuji. Rád bych vám řekl, že äh, se pracuje na äh, problému s osvětlením. Asi to ještě bude 10 minut trvat takto, ale snad si už aspoň trochu vidíme. Pan kolega Heusling. Ano, ano, to je, eh, když si vezme slovo pan Jár, zaslíně světla. Dobře. Eh, v této zprávě, myslím, nazazněly důležité otázky, Eh, tady se vlastně říká, že my bychom měli podporovat ty malé zemědělce, abychom zajistili eh, výživu světa. Eh, vy říkáte, prostě toto vůbec nezmiňujete, říkáte, že jde o velká řešení, technologie a podobně, a že jde tedy o to, že musíme produkovat o 20 více Eh, mm, obilí a také eh, více eh, třeba kuřat, ale pokud tedy velká část jde na maso, na spotřebu, tak to taky není zrovna moc udržitelné. My jsme prostě ve stádiu masové produkce, to nám jde docela dobře, ale není to udržitelné ani jste se nezastavila o ekologických problémů, například, že nám smyslo 55 polního ptactva, podobně je to u hmyzu. Takže to skutečně jsou ekologické problémy, které nás nutí, abychom změnili zemědělství. Vy jste hovořila o podpoře technologií ale proč do ekologie jde pouze 1% všech výzkumných nákladů? Neměli bychom tady dělat více? Ano, děkuji. Já bych tedy eh, po, jenom poznamenal, že ani eh, pan Heusling nám nerozsvítil. Nyní pan kolega Horf, Dorfman. Ano, eh, podle mě je to velice zajímavé. Děkuji za tady tuto prezentaci. Trošku mě chyběla Eh, pozice spotřebitele, eh, poněvadž zemědělství závisí také eh, hodně na tom, jak se chová spotřebitel. A když se podíváme na tu masu spotřebitelů, pak tedy se podporuje hlavně ten model číslo dvě, model spotřebitele. A samozřejmě od zemědělců toho chceme hodně, jsou pod silným cenovým tlakem a zatím stojí také spotřebitel, který se chová podle modelu číslo 2. Já bych měl otázku, zda tedy e, e, to, jste to srovnala s naší současnou společnou městskou politikou, e, jak byste popsala, kterému scénáři jsme nejblíže, tady také vlastně nehovořilo vůbec o bezpečnosti potravin, respektive zabezpečování potravinové dostatečnosti. Děkuji. Pan kolega Christensen. Jo, det je er po dansk. Tak for en god gennemgang af de udfordringer, vi står overfor. Děkuji vám za prezentaci nejrůznějších témat. Jak jsme se doslechli, 30 potravin se u nás eh, nespotřebuje, ale vyhodí. A to je velký problém, kterým se musíme společně zabývat. Tady je nutno přistoupit k reformě a v příštích letech se toto musí změnit. Ano, technologii potřebujeme, abychom zvládli ty velké výzvy, ale změna klimatu znamená, musíme produkovat způsobem, který je udržitelnější, ale přitom musíme zvyšovat produktivitu. K tomu patří například eh, zkoumání nových druhů rostlin a to samozřejmě také můžeme využít. A to samozřejmě může také pomoci zemědělcům a produktivitě. Pan Bukovič, děkuji. Já se nechci vracet ke scénářům. Já myslím, že nezbytné bude skombinovat všechny čtyři scénáře a jednotlivé kontinenty se budou vyvíjet různě. Nicméně eh, digitalizace eh, v zemědělství a potravinářství, eh, toto je téma, u kterého by se chtěl zastavit. Já si myslím, že nejenom ta zpětná vysledovatelnost anebo umělá inteligence, budou hrát roli jenom zde, ale já si myslím, že také jinde. Například širokopásmové připojení zde bude mít velký vliv. Například, když chceme, eh, aby náš venkov zůstal obydlený a živý. Potraviny se vlastně vyrábějí na venkově a to musíme zachovat. Eh, do budoucna 70 lidí bude žít ve městech. A pokud nedosáhneme digitalizaci na venkově, pak nám odtamtud budou odcházet také farmáři. To je problém, který se podle mě podceňuje. Pokud to chceme vyřešit, pokud chceme zachránit drobného zemědělce, potřebujeme nové přístupy, jako je sdílená ekonomika. Musíme podporovat zemědělská družstva a také digitalizaci, aby nám lidé zůstali na venkově. Pan De Castro. Děkuji, pane předsedo. Děkuji eh, autorům za zajímavou studii. Dovolte takovou úvahu a potom otázku. Pokud jde o klimatické změny, změdělci jsou bez pochyby součástí problému, ale možná se nedostatečně zdůrazňovalo, že, a my jsme o tom přesvědčeni, mohou být také součástí řešení. Vytváření ekologických politik a politik proti klimatickým změnám bez zemědělství eh, nemá význam. A my si tedy myslíme, že je třeba učinit v tomto směru více Eh, proto jsme trochu znepokojeni eh, snahou eh, vrátit některé části zemědělské politiky na národní úroveň. A teď tedy otázka. Ehm, ty, taková provokativní otázka, ty návrhy, které my připravujeme, jsou více v souladu s třetím nebo se čtvrtým scénářem. Myslím, že někdy se blížíme více třetímu ehm, scénáři, kdy se snažíme nechat tedy větší volnost členským státům a spíše tak tomu je v Evropě než ve, čtvrt, ve čtvrtém scénáři. Světlo se rozsvítilo, to asi ukazuje, že jdeme správnou cestou. <laughs> Vielen Dank. Děkuji vám. Eh, pan kolega Buda. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Apreciez și acest studiu ca fiind un... Děkuji vám, pane předsedo. Já vítám tuto studii. Je to studie velice důležitá. Měla by nám umožnit uspůsobit dobé a dlouhodobé politiky. Nicméně mám, já mám velký problém s plítváním potravinami. Nikde v těch čtyřech scénářích nevidím zmínku o plítvání potravinami. A myslím, že dokud máme omezené zdroje, tak eh, mimořádně důležitým cílem je právě omezit toto plítvání. Samozřejmě je třeba také rozvíjet eh, krátké zásobovací řetězce, protože i to může posloužit jako prevence tohoto plítvání. Ale také musíme nabízet potraviny, eh, které, při jejichž produkci došlo k, nebo nedošlo k vysokým Eh, emisím eh, a takové produkty, které umožňují chránit životní prostředí. Souhlasím s kolegou De Castrem, eh, že zemědělci jsou součástí řešení a měli by být tedy odměňováni v případě ochrany životního prostředí. Dále, další důležitý problém je obezita je třeba zintenzivnit naše politiky které budou předcházet obezitě. A zároveň musíme také podporovat spotřebu ekologických potravin, které eh, umožňují eh, občanům žít zdravě a zároveň omezovat i spotřebu léčiv. Eh, Ještě mám tady otázku týkající se plítvání potravin. Zabývali jste se tím vůbec ve své studii nebo? Pan kolega Guerrero. Děkuji. Několik poznámek velice stručně. Eh, všichni víme, že máme nedostatek eh, zdrojů. Ještě jsem nemohl eh, studii analyzovat do hloubky, ale Zmiňujete eh, tedy různé scénáře, eh, různé dramatické situace a já si myslím, že ty scénáře nemají úplně stejnou úroveň. Nicméně jsou údaje, které už jasně naznačují, že se blížíme ke klimatickému chaosu a to v, tom, v té studii není zmíněno. Dále plítvání potravinami. 30 eh, potravin se takto zničí a to musí být vnímáno jako priorita. Když se hovoří o větší produktivitě na hektar, nezdůrazňuje se dostatečně základní věc a sice, že eh, musíme zohledňovat eh, i to eh, plítvání těch 30 Navíc také je někdy větší plítvání třeba u těch zpracovaných produktů. A také je třeba sledovat spotřebu mléka, vody, změnit způsob spotřeby, Hovořilo se o různých eh, tendencích v západních zemích a já si myslím, že musíme změnit chování. Intoleré. Děkuji, paní kolegyně Tolary. Sorry. Euh, Děkuji, pane předsedo. Děkuji za velice zajímavou studii, kterou jsem si s potěšením přečetla. Pokud jde o otázky klimatu a růstu počtu obyvatel, je tady eh, řada otázek, kde by mě zajímalo je další informace. To nové obyvatelstvo bude někde žít. A co tedy předpokládáte ve svých jednotlivých scénářích, abychom nepřišli o eh, potenciálně zemědělskou půdu, aby se vlastně ta půda nezastavěla? Další věc. Rok 2050 je daleko, Eh, v každodenním životě profese zemědělce, zemědělce eh, eh, někdy je očerňována. Eh, možná i proto, že díky sociálním sítím eh, lidé pak fungují jako jacísi whistlebloweri, často se ukazuje, že nerozumějí problematice zemědělství a nebylo by to dobré dát nějak dohromady spotřebitele, ekologická združení, zemědělce, abychom si společně řekli, jak eh, dosáhnout těch cílů pro rok 2050, protože ty cíle budou vyžadovat nějaké konkrétní kroky, na kterých se společnost musí shodnout. A třetí bod, inovace hranice, do jaké kam až jsme ochotni zajít. Jsou tady inovace, třeba různé pomocné eh, eh, pomocníky pro zemědělství, vlastně třeba nějaký hmyz, který se vysadí a brání nemocem. Na tom se asi všichni shodnou. Pak tady jsou ale také nové techniky genetického šlechtění. Jsme na to připraveni a kam až jsme ochotni zajít? Kolegy Husen. Děkuji, pan kolega Husen. Eh, dank u wel, voorzitter. Dank ook voor de hele heldere presentatie. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám za tuto eh, velice eh, informativní prezentaci na to téma plítvání potravinami. V prezentaci se říká, že téměř třetina produkce končí na skládce. Co to ale znamená? jak eh, ten odpad se vlastně definuje, protože to se mi zdá strašně moc. Samozřejmě v zemědělství je tak ještě řada vedlejších produktů, eh, ze kterých se snažíme ještě něco dalšího vyrobit. A jestli se toto počítá do toho plítvání, no tak samozřejmě to bude hodně. Takže mě by zajímalo, co přesně podle vás je to plítvání potravinami, ten potravinový odpad. A druhá věc, kde v tom potravinovém řetězci dochází k největším eh, ztrátám. Na straně spotřebitele nebo někde během toho zpracování, poněvadž já myslím, že v tom řetězci se dá dosáhnout eh, velkého pokroku. Děkuji, pan kolega Desero. Děkuji, děkuji za prezentaci této studie. Pan Hoisling před chvílí hovořil o tom, že mizí některé druhy hmyzu a tím i biologická rozmanitost. A pak také eh, mizí zemědělci, o tom se dostatečně nehovoří. Eh, Evropa má zemědělské ambice, ale jsme jedním z mála, kde tolik eh, eh, zemědělců odchází z toho odvětví. Demografický vývoj je katastrofální a já bych se tady chtěla zeptat, nad rámec těch čtyř scénářů je možné dosáhnout eh, těchto cílů, když budeme nadále přicházet o tolik zemědělců. Možná jednou z odpovědí by bylo, že chceme-li dosáhnout svých cílů a ekologických ambicí, je, že bychom měli do zemědělských podniků vrátit výdělek, vrátit příjmy, protože dnes bohužel společná zemědělská politika to nedokáže. A i když potřebujeme tedy stabilitu zemědělských podniků, tak je třeba zásadně změnit společnou zemědělskou politiku a my budeme předkládat návrhy v tomto smyslu. Dank, kolege Le Breton. Děkuji, pan kolega Lebreton. Merci, monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo. Já mám čtyři otázky. Za prvé, hovoříte o tom, že v roce 2050 by měl být navýšen eh, příjem na obyvatele ve světě. To mě velice překvapuje, protože ty situace ve světě jsou dosti různorodé. Na základě čeho toto tvrdíte? Druhá otázka. Dáváte přednost scénáři číslo čtyři. Já tady vidím problém z hlediska eh, dohody o volném obchodu a globálního trhu. Eh, třetí věc, vy eh, děláte karikaturu z třetího scénáře, hovoříte o tom přeživší na místní úrovni, což je dosti pejorativní, ale zároveň hovoříte o prospěšnosti tohoto scénáře, krátké cykly, což je v souladu s udržitelností a dále respekt potravinové suverenity, což je v souladu s demografickými požadavky. Říkáte, že s takovýmto scénářem už by neexistovala mezinárodní forma a klimatických změnách. Nevidím důvod. Proč tedy se systematicky stavíte proti sobě lokální přístup a udržitelnost? A čtvrtá otázka. Velice málo jste hovořila o samotných zemědělstvích. Co bude s rodinnými zemědělskými podniky ve vašem vysněném scénáři číslo čtyři? Kolegin Motla. Paní kolegyně Mátla. Děkuji, pane předsedo. Otázka je, jak s menším množstvím zdrojů uživíme více lidí a to udržitelným způsobem. Samozřejmě, že eh, když přitom eh, nechceme různé chemické postřiky a raději se chceme smířit s horším výnosem. No, jak eh, Dále otázka, eh, jaká je budoucnost těch multinacionálních koncernů. Kdo vlastně má do budoucna eh, zajišťovat zemědělskou produkci? Na to jste neodpověděli. Třetí otázka, role spotřebitele eh, versus role zemědělce. Já myslím, že my jsme ve velice nevyváženém postavení, vys tedy vys eh, velké ztráty potravin, tedy vyhazování potravin, eh, cenový tlak, spotřebitelské chování. Eh, třeba u nás v Německu víme, že 50% těch potravinových odpadů vzniká v domácnostech. Děkuji, pan kolega Kochales. Děkuji, pane předsedo. A omlouvám se za ten počet otázek. Chci se zeptat, Nevím, jestli ten čtvrtý scénář představuje ráj, ale ty tři jsou rozhodně peklem na zemi. Možná, že bychom mohli zpracovat nějaký pátý, který je více života schopný. A já se chci zeptat, z čeho pochází ten výraz transformace potravin? Jestli je to z té jedné zprávy, z té jedné studie, a jestli máte za to, že je to ta nejaktuálnější studie, ze které bychom měli vycházet – také tam vidím toho hodně o potravinách, o zemědělcích, ale není tam skoro nic o rybách a rybářích. A jak do toho zapadají e, bílkoviny, které pocházejí z moří. Děkuji a pan kolega David na závěr. Já jsem přesvědčen o tom, že bychom se měli zamyslet nad tím, zda do posud jdeme správnou cestou. Eh, pokud vemu za příklad eh, Českou republiku, tak musím konstatovat, že před 30 lety jsme byli eh, soběstační mimo tropické ovoce. Nyní jsme soběstační z 38%. Je to správná cesta. Počet zemědělců se snížil na jednu čtvrtinu obrovským poklesem živočišné výroby. Vesnice se vylidňují a stárnou. Je to dobře. Obchodní řetězce ovládají zahraniční firmy a tlačí na co nejnižší ceny, protože lidé mají nízké příjmy. Samozřejmě to vede k nízké kvalitě. Je otázka, jestli je to správné. Máme čtyřikrát nižší dotace než třeba v Belgii nebo v Nizozemí a říká se tomu společná zemědělská politika. A slyším stále, že jdeme správnou cestou. Nad tím bychom se měli zamyslet. Vielen Dank. Ähm, Děkuji. Eh, tím jsme dospěli ke konci otázek a teď eh, bych ještě rád dal slovo komisi. Eh, pan kolega Miotis, doufám, že jsem to vyslovil správně. Tak prosím, prosím vás o slušnost. Dobrá, děkuji, pane předsedo, a děkuji také za to, že se mohu vyjádřit v této velmi zajímavé debatě. Možná jste si mnozí všimli, že zemědělce o mladých zemědělcích se zaměří na udržitelnost. Je tady spousta věcí, eh, na které se zaměří studie a které se tam také budou řešit. Já se omezím na pár věcí. Necháme ty scénáře stranou, ty jsou takové, jaké jsou. Je to způsob, jak se zamyslet nad tím, co by se mohlo stát. Zaměřím se na to, co teď pozorujeme. Především stále více se zdá, že tento sektor pohání poptávka. A tento motor je velice rozmanitý. Máme různé rozdíly z hlediska eh, toho, co si přejeme, zvlášť v rozvojovém světě. A to souvisí také s typy produktů, které žádáme od výrobců. Ať už eh, jde o to, jestli to méně nebo více masa, nebo jak se třeba produkuje. Ale u velké části světové populace záleží na ceně. A to musíme mít na paměti, to je důležité, protože další prvek, který ukazuje velkou rozmanitost, rozmanité eh, pohony nebo motory spotřeby jsou světové trendy. Například ve všech rozvojových zemích hodně klesá spotřeba hovězího v posledních 15-20 letech v rozvojovém světě. V rozvojovém světě stoupá. Já se zaměřuju na to hovězí, protože o tom se nejvíc mluví. A dochází k významnému vývoji potravinovém řetězci. Často jsou zatím iniciativy maloobchodu, pokud jde o udržitelné potraviny. Tohle všechno se děje, ale otázka zní, jestli toho potřebujeme víc. A odpověď jednoznačně zní ano, budeme toho potřebovat víc, už čistě proto, že světová populace poroste. Bude nás víc než dnes a, aspoň bychom chtěli doufat, naroste příjem na hlavu. Co se týče těch e, příčin nebo motoru, jsou tady dvě rozporuplné síly. Za prvé, jsou to síly, které navyšují cenu výroby. První je změna klimatu. Pokud je o ty velké výzvy, které to představuje ve všech částech světa, z hlediska změn spotřeby, využití, zvyklostí zemědělců. Za druhé, stoupají náklady, zejména v Evropské unii, pokud je o standardy, normy, jde o bezpečnost potravin, environmentální normy a tak dále. A pak jsou poměrně velké tlaky eh, z hlediska energie, což také souvisí, potom z hlediska půdy. Trhy se hodně liší v členských státech a je tady také tlak na krmivo, to je další významný prvek ve výrobě samozřejmě. Nicméně současně je celá řada podstatných faktorů, které nám pomáhají omezit eh, náklady na výrobu. A jde o to, že zemědělství vstupuje do digitální ekonomiky. Já se k tomu ještě vyjádřím. Krátce bych tady do toho vložil to, že interakce mezi poptávkou a dodávkou nedochází jenom na regionální úrovni, ale i na globální úrovni. A znamená to poměrně velkou nejistotu Nejde tolik o výkyvy, na to jsou zemědělci zvyklí. I když ty výkyvy někdy mohou být větší, ale jde hlavně o cenovou hladinu. Jak budou vypadat ceny z dlouhodobého hlediska? A poslední, třetí věc, to se týká eh, zemědělství 2.0. Někdy nás to děsí, je pravda, že dřívější velké transformace nebyly třeba 1.0 nebo 3.0. Říkala se tomu zelená revoluce. Ale dopad je zřejmý. Pomáhá nám to řešit ekonomické problémy, protože zvýšíme produktivitu, dále sociální problémy, protože potraviny budou cenově dostupné, ale dochází to na úkor životního prostředí. A možná, že bude trvat celou generaci, nebo trvalo celou generaci, než jsme si to uvědomili, ale stalo se to. Zemědělství v tomto ohledu mu tento model změní poten, nebo mění potenciál. Je tady možnost navýšit ekonomickou produktivitu, účinnost, ale také environmentální efektivitu, protože lépe zaměříme vstupy. Ale znamená to také velký tlak na sociální aspekty, demografii, mezery v poznacích, přenosu poznatků. To musíme mít na paměti. Důležité je také mít na paměti příležitosti, které to skýtá, protože tyto technologie jsou neutrální, ale spíš z hlediska spolupráce mezi zemědělci – a také pokud je o přenos poznatků. A poslední věc, s tím budu končit. Hodně z toho, co budeme dělat, bude záviset na to, z jakých čísel budeme vycházet. Splítvání potravin z emisí, někdy zapomínáme, že půda je schopná také zachycovat uhlík. To je důležité. Takže než si stanovíme jednoznačné cíle, musíme mít opravdu jasno v tom, z čeho vycházíme. A jsem si jistý, že to nám dá příležitost ještě o těchto věcech diskutovat. Děkuji. Děkuji. Eh, děkuji komisi. A nyní eh, tedy má eh, paní Peské šanci odpovědět na 25 otázek během necelých deseti minut. A samozřejmě je to široký záběr. Máte slovo. To je mise, kterou nejde zvládnout. První věc, kterou bych tomu řekla, je to, že skutečnost, že slyšíme tolik připomínek a tolik otázek, ukazuje, že ta studie, jak už jsem říkala, vychází ze scénářů, které jsou záměrně extrémní a záměrně rozporuplné. A vede to opravdu k zamyšlení. Je pravda, že navrhujeme určité scénáře, ale východiskem je také to, že jsme si zvolili čtyři scénáře, které jsou opravdu rozporuplné, jsou to extrémy. A samozřejmě cesta vpřed by mohla být někde uprostřed. Udělali jsme to záměrně, abychom zaměřili pozornost na ty extrémní případy. A zdá se, že se nám to podařilo. Některé z těch připomínek a otázek se týkají spíš politických rozhodnutí. No to asi nejsme schopni reagovat, co by nezávislá konzultační firma. Já se pokusím některá z těch témat se skupit. Já jsem si dělala poznámky. Doufám, že jsem zachytila všechny otázky a na nic nezapomenu. Jedna připomínka se týká plítvání potravinami a toho, že se zdá, že to moc neřešíme. To je částečně proto, že jsem dostala jenom 20 minut času, to znamená jenom pár slajdů a znamená to, že nemám možnost ukázat spoustu textu. V jednom scénáři je kruhová ekonomika, konkrétně ve čtyřce, ale nejenom ve čtyřce. Naprosto souhlasíme s tím, že plítvání potravinami je významný prvek. Třetina je obrovské množství. Takže už jenom to, že bychom dokázali řešit tento prvek, by hodně přispělo k vylepšení situace. Pokud je otázku, kde dochází k plítvání potravinami, já bych řekla, že je to všude, v celém potravinovém řetězci, hodnotovém řetězci. plítvání potravinami nebo ztrátu potravin, to nejsou jenom eh, potraviny, které opustí potravinový řetězec a transformují se. Jsou to také potraviny, které se skazí při přepravě, protože přesunujeme potraviny z jednoho regionu do druhého. To k tomu také patří. Pak jsou to potraviny, které si koupíte v supermarketu. Asi to sami znáte. Jsou to věci, které překročí datum doporučené spotřeby a to se vyhazuje. A to znamená špatné plánování v tom maloobchodním řetězci. A některé potraviny, a takové případy také máme, se zničí, aby se zachovala pod kontrolou cena, protože je nadbytečná nabídka na trhu. A to vede ke snižování cen. Je tady několik důvodů, proč přicházíme o potraviny, proč se potraviny vyhazují. A rozhodně se to dá vylepšit. To je jeden z klíčových prvků, které zmiňuje zpráva. A omlouvám se za to, že jsem to nezmínila na úvod. Museli jsme se to pokusit co nejvíc shrnout. Nevím, jestli mám říkat něco k inovacím, než přejdeme na další téma. Ano, děkuji, Moniko. Spousta otázek se týkala inovací. a typu inovací, které bychom měli vyvíjet v EU. Je pravda, že jedno či dvě desetiletí jsou tady velké snahy přejít na komerční zemědělství a zahrnout různé typy zemědělství, včetně biozemědělství. To se děje. Ale pozorujeme, že ty změny očekávají všichni aktéři v dodavatelském řetězci, dokonce spotřebitelé a především spotřebitelé. Ale na druhou stranu vidíme, že pokrok je poměrně pomalý. To je jedna z věcí, které pozorujeme. A vede to ke klíčovému prvku, a totiž k inovacím, které mohou být technické, ale také sociální. V tom smyslu, že pozorujeme, především v posledním roce, že spotřebitele zajímají inovace a tak to v minulosti nebylo. V minulosti inovace pocházely od výzkumníků, zemědělců anebo účastníků dodavatelského řetězce, ale spotřebitelé nebyli aktivní. Nevyjadřovali se k tomu. Ale tak už to není. Začalo to diskuzí o GMO, záleží na pesticidech, chemických produktech, takže co je klíčové, aby se zajistilo, že tyto inovace budou akceptovány ve velké míře ve vši- všemi aktéry v dodavatelském řetězci a především na straně spotřebitelů, protože je potřeba spotřebitelům vysvětlit, proč dochází k inovacím a proč se využívají. Nemůžeme si být jistí, jestli občané nebo spotřebitelé chápou, o co jde, když mluvíme o těch různých věcech. Je to důležité, je důležité, abychom jednoznačně spotřebitelům všechno vysvětlili, abychom ty informace šířili, protože i spotřebitel se nakonec musí rozhodnout, ale potřebuje správné informace. Správné informace, aby se rozhodl správně. A to je jeden z klíčových prvků, A v této fázi nám to chybí, pokud je o rozšiřování inovací. A jako poslední věc, ještě pokud je o ty sociální vztahy, řekl bych, že jde o postavení zemědělců v dodavatelském řetězci. Také diskutujeme se spotřebiteli směr, ve směru dolů. Zemědělce už vůbec nebereme v úvahu v tom dodavatelském řetězci. a dáváme do středu, do centra spotřebitele. Ještě tam bylo pár věcí velmi stručně ke, na, ke konkrétním věcem. Za prvé, zdroj navýšení příjmů. Informace máme z eh, Faustatu. Tam najdete v té zprávě další informace a v podstatě regiony s vysokými příjmy budou ubývat nebo ten příjem tam bude klesat. Zatímco v rozvojových zemích to poroste. A máme to z Faustatu. Aby to bylo důsledné, snažíme se vždycky využít stejný zdroj, jak pro HDP, tak pro počet obyvatel, tak pro produkci. Aby se nám to nepletlo, ale další informace najdete ve studii. A pokud jde o otázku eh, SZP e a vázané pomoci, budeme se zaměřovat na konkrétní produkty. Ve studii je to zmíněno. Mají se podpořit konkrétní produkty, které podporu opravdu potřebují v EU. A další věc, která se objevila a vyplynula z různých otázek, je téma malých zemědělců, drobných zemědělců a to, že opouštíme zemědělce – to je věc, která se ve studii řeší, je to velký problém. Stárnoucí populace na farmách a to, že mladá generace si vybírá spíš jiný způsob živobytí, to začíná být problém. Populace se stěhuje do městských oblastí, očekává se, že do roku 2050 bude 70 obyvatelstva ve městech a bude to velký problém. A Tady se o tom taky mluvilo. Když se podíváte na politické možnosti a nejde jenom o scénář 4, je to i v celé řadě dalších scénářů, je to problém. Podle žádného ze scénářů nedokážeme uživit obyvatelstvo, pokud nebudeme mít lidi, kteří ty potraviny budou vyrábět. Máme opatření na podporu mladých zemědělců, abychom je přesvědčili, aby neopouštěli farmy, ale jde také o infrastrukturu. Digitální propast, a tady se hodně debatuje o 5G, ale málo se diskutuje o digitální propasti mezi městskými a venkovskými oblastmi. Máme celé oblasti Evropy, které nejsou pokryté. Nemáme žádné obchodní důvody, proč by operátoři měli zajistit pokrytí. Je to politická otázka. A to mimo jiné také způsobuje, že lidé odcházejí z venkova. Dnes mluvíme o digitalizaci, o novém trhu, o sdílené ekonomice. To je všechno možné, pokud jste v digitálním světě, pokud jste mimo, tak z toho vypadnete. Takže v těch politických možnostech máme podporu pro, mla, pro drobné zemědělce a také otázku stárnoucí populace a otázku toho, že zemědělci opouští venkovské oblasti protože je to problém bez ohledu na to, o jakém scénáři mluvíte. Další věc je bioprodukce, která se dost neřeší. O bioprodukci mluvíme, v té studii to také máme. Je to výrazný trend a rozhodně se ubírá tím směrem, že by pokryl otázku změn klimatu. Takže je to důležitý prvek který eh, pomáhá řešit změnu klimatu. Ale v dnešní době má biozemědělství tu nevýhodu, že částečně není kompatibilní z hlediska cen, protože máme eh, určitou skupinu obyvatelstva, která má problém s přístupem k potravinám a to je většinou ta část obyvatelstva, o které mluvíme, když mluvíme o tom, že potřebujeme lidi nakrmit, uživit. A nejde o lidi z jiných regionů, jde o lidi z Evropy, kteří mají problém s přístupem ke kvalitním zdravým potravinám. A to souvisí s obezitou a na tom ještě musíme zapracovat. Biopotraviny důležité jsou, ale abychom dosáhli cíle uživit celý svět, biozemědělství samotné, tak jako máme dnes, asi nebude stačit. Nebo drobná hospodářství nebudou stačit. A proto si myslíme, že technologie a inovace v širším slova smyslu by mohly pomoct celou situaci změnit. A biozemědělství a drobné zemědělství by mohlo nabít na významu zmiňujeme nadnárodní společnosti jako výzvu, jako hrozbu, protože potenciálně mohou kanibalizovat svět. Omlouvám se za to, že jsem nedokázala reagovat na všechny otázky. Děkuji vám. Samozřejmě bylo obtížné eh, za tak krátkou dobu, za 10 minut, odpovědět na všechny otázky. Ale my chceme tedy skončit včas a já tedy eh, srdečně děkuji za představení této studie, která nám eh, v příštích měsících pomůže při debatách reformy společné zemědělské politiky. Já nyní přerušuji veřejné zasedání do, čtr, eh, do 14. hodiny 30. minuty. Poté se sejdeme znovu. No a a pardon? Já se omlouvám v rámci různého. Kolegové možná četli článek New York Times o platbách SZP a možná, že kolegové a koordinátoři by se nad tím mohli zamyslet v souvislosti s tím, co tady děláme, protože nám to rozhodně nepomůže obhájit výdaje na SZP, pokud jsou ty informace v tom článku správné. Děkuji. Ja, vielen Dank für... Ano, děkuji. Eh, za eh, toto eh, změní tohoto témata. Ano, samozřejmě, já jsem to také četl. Takže 14.30 budeme pokračovat se zasedání veřejným. Za pět minut začíná zasedání koordinátorů, které je neveřejné, jako vždy.